zvítězíme a porazíme krizi, které dnes musíme čelit. Děkuji. Merci. Thank you, president. Děkuji předsedovi Fan Rompuyovi. Uzavírám debatu k tomuto bodu, kolegové. A jdeme dále. Naším dalším bodem k projednávání jsou jsou prohlášení Rady a Komise ohledně výsledků summitu G20. Vidím, že Olivier Chastel už se připravuje. And when he take his seat... A jakmile se usadí, hned si může vzít slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, poslanci, poslankyně Evropského parlamentu, Evropské předsednictví, Evropský parlament už měli příležitost diskutovat o G20 a to 20.10. tohoto roku. A to bylo v podstatě před ministerským setkáním G20 a v podstatě jsme očekávali to, k čemu dojde v Soulu. Jakožto Evropané jsme se velice dobře připravili na tuto schůzku, jednak na úrovni ministerské a zároveň na úrovni šéfů vlád a státu. Pochopili jsme, že nedostatek koherence mezi Evropany by nás velice přiblížil k zneužívání důvěryhodnosti Evropy na mezinárodní scéně. V podstatě celý svět v té době komentoval o této záležitosti, hovořil o určitom, určitých výsledcích, které se dotýkaly tohoto samitu v Soulu a já si myslím, že je velice důležité, abychom byli optimističtí i přesto, že výsledky nebyly až tak úspěšné, jak jsme si přáli. Byli jsme přesvědčeni před schůzkou Soulu, že tou nejdůležitější schůzkou nebo mm, zkouškou bylo, abychom nestratili elán, abychom nepřišli o elán, abychom neudělali ty chyby, abychom si uvědomili, že potřebujeme koordi- větší koordinace na celosvětové úrovni, abychom neusnuli na bavříne, abychom si nemysleli, že už neexistuje ta kritická situace, která zde byla před 6 měsíci nebo rokem a půl. Političtí vůdci musí vždycky přijmout určité rozhodnutí. Samozřejmě, že to je podstatou politiky. Ovšem já si myslím, že politikové mají i další odpovědnost, která je ještě důležitější. A to, to, aby naše rozhodnutí nebyla pouze na papíře, aby jsme vytvořili konkrétní kroky, konkrétní rozhodnutí a to z dlouhodobého hlediska setkání summit v Soulu poukázal na to, že největší výzvou pro G20 a pro nás, pro všechny, je pochopit to, jakým způsobem opravdu rychle realizovat jednotlivé kroky, abychom od těch dobrých úmyslů přistoupili ke konkrétním výsledkům. A vše toto je velice důležité ze dvou důvodů, minimálně. První je ten, že trhy nepotřebují pouze deklarace a prohlášení, dívají se na konkrétní výsledky, řekněme v průběhu deseti, dvaceti dalších dní, které následují po samitu v Soulu. Jakmile eh, tam už média nejsou, to znamená, když se podíváme na celosvětovou ekonomiku, protože samozřejmě nejde pouze o ty výsledky, které jsme přijali v Soulu, protože ta přijde a ty výsledky přijdou až po každodenní práci vy, jakožto poslanci Evropského parlamentu, to znáte mnohem lépe než kdokoliv jiný. Druhým důvodem je důležité to, je důvod, který se vás dotýká přímo. Evropský parlament i národní parlamenty by mohly hrát roli jednak kontrolní, ale zároveň určitý politický tlak, pokud jde na na poli evropské politiky, celosvětové politiky. To znamená, ta práce mezi dvěma samity musí probíhat opravdu mm, efektivně, aby to bylo plné konkrétních procesů, aby se v tomto období eh, konalo mnoho společných schůzek. Pokud je o obsah, evropský příspěvek, pokud jde o vyrovnaný, udržitelný rozvoj, ta je velice důležitá a je to založeno na několika zásadách. Jednak je to fiskální plán konsolidace, který by který byl diferencovaný a který by měl být uřešen. Dále je to strategie pro rok 2020, pro zásadní reformy, které se dotýkají především tvorby pracovních míst, dále jsou to reformy finančního sektoru a samozřejmě i posílení z ekonomické zprávy a vlády v Evropské unii. Evropská unie má veliký zájem o proces peer review v rámci G20. My jakožto Evropané jsme na to zvyklí, už jsme, už jsme byli součástí několika takových cvičení, takže víme, že je to velice důležité, užitečné. Všichni by se měli podělit na této aktivitě, měli by projevit vůli, pokud jde o tento rámec růstu, který očekáváme a kterého chceme dosáhnout. Pokud je o boj mezi protekcionismem, tak ten nemůžeme samozřejmě vyhrát eh, jednou provždy. Potřebujeme určitě to je globální povědomí, každodenní povědomí. Rád bych zdůraznil tři důležité záležitosti v posledních několika měsících. Jednak je to reforma Mezinárodního měnového fondu. My jsme velice jasně poukázali na to, že se chceme podílet na této reformě, tak aby nový měnový fond byl zástupcem té nové mezinárodní ekonomiky na mezinárodní scéně, tak aby měl větší hlas, silnější hlas eh, i pokud jde o hlas udělený eh, rostoucím ekonomikám. Dále je to výkonný výbor MMF, kterému jsme udělili větší důležitost, eh, do, došlo k různým dohodám v této oblasti a zároveň jsme udrželi to, co nám leželo nejvíc na místě, co nám leželo nejvíc na srdci. A myslím si, že mezinárodní společenství na tom z toho může těšit. A dále je to Bazilej 3 pokud jde o kapitálovou přiměřenost bank a tak dále v této oblasti, jdeme správným směrem. A je důležité, aby tyto naše, aby tyto naše závazky v rámci Bazileje 3 byly udrženy všemi státy, kterých se to dotýká. Myslím si, že je jasné, že tato otázka realizace je velice důležitá v rámci politického programu Evropské unie a samozřejmě v rámci G20. Když se podívám na to, k čemu došlo v posledních několika týdnech, řekněme ta válka, která se dotýkala eh, měnové války. Myslím si, že jsme odvedli dobrý kus práce, tak aby výměny, aby směrné kurzy opravdu reagovaly na základy ekonomické reality, tak aby opravdu nedošlo k nějaké devalvaci konkurenčního charakteru. Francie v současné době od Soulu je předsedající zemí G20 a to si myslím, že představuje velikou příležitost pro Evropany i pro Evropskou unii. Je velice důležité, abychom spojili naše úsilí, abychom postupovali koordinovaným způsobem, abychom zajistili to, aby v následujícím roce a abychom v v listopadu 2011 v Cancúnu, i poté, aby G20 opravdu velice obezřetně sledovala všechny tyto naše cíle abychom dokázali to, že to fórum, které jsme vytvořili, abychom reagovali na krizi, zároveň přináší svůj příspěvek a dynamiku pro dosažení cílu střednědobého hlediska, tak aby nová, nový ekonomický růst mohl na základě jasných pravidel podporovat mezinárodní finanční trhy a zároveň mezinárodní organizace, které budou reprezentativnější v současném světě a zároveň na úrovni členských států i Evropské unie, pokud jde o řízení globalizace. Vážený pane předsedo, G20 právě by měla v následujících letech prokázat to, že globalizace není pouze ekonomického charakteru, ale především i politického charakteru. Děkuji. Děkuji panu Šastalovi. Nyní má slovo předseda Evropské komise. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, před summitem v Soulu se objevovaly obavy ohledně toho, že jakmile začne polohovat krize, která stmerila země G20, G20 začne upadat jako hráč, který má na starosti globální eh, ekonomickou koordinaci. Ovšem, po samitu v Soulu vás mohu ujistit o tom, že tento negativní scénář se nakonec nepotvrdil. Vidíme, že G20 se přesunuje od řešení krize do stabilnějšího přístupu k eh, globální správě a řízení. Navzdory toho, že jsou zde některá témata jako zdaňování eh, finančních transakcí, které, kde nebylo dosaženo dohody, přesto G20 chce dále pokračovat v řešení problémů a výzev v ekonomickém světě. Vím, že výsledky byly přijaty s, určitým, eh, s určitou skepsí, protože nedošlo k žádnému spektakulárnímu průlomu, který by se hodil do titulku novin. Ale Skeptici možná nechápou, že proces G20 sám o sobě je v podstatě úžasný, spektakulární. Není to jako procesy tady v Evropě, které jsou integrovanější, kdy vlastně všichni máme stejnou kulturu vyjednávání, dosahování kompromisu a tak dále kromě EU a členských států EU zahrnuje G20 různorodé země USA, Čínu, Rusko, Brazílii, Japonsko, Argentínu, Jižní Afriku a další velice různorodé země. A už to, že všechny tyto země jsou zapojeny do společného procesu řešení globální nerovnováhy a chtějí se potýkat například s finanční regulací, by e, měl být uznán jako veliký pokrok, pokrok, který by před několika lety nebyl vůbec možný. A Souvský summit byl dalším krokem v tomto procesu, procesu stanovování nového programu, ne nějaké jednorázové eh, úžasné akce, která se bude hodit tisku. Evropská unie, kterou jsem zastupoval já a předseda Evropské rady, může být spokojená s výsledky summitu vlastně jsme i my podstatným způsobem přispěli i na úrovni ministru financí, kde byla Evropská unie zastoupena komisařem Oli Rénem, který má na starosti toto portfolio. Celkově závěry summitu reflektují evropské priority, priority, které jsme se stanovili před tímto summitem. A EU by měla být hrdá na veliký příspěvek, který učinila k tomuto procesu. Dovolte, abych zdůraznil některé klíčové úspěchy summitu. Za prvé, EU chtěla pokročit, eh, pokud jde o globální agendu pro růst a zaměstnanost a také pokud jde o řešení určitých měnových eh, napětí a nerovnováhy. Věděli jsme, že to bude veliký boj, jak nalézt společný způsob řešení eh, hospodářské nerovnováhy, ale G20 po velice tvrdých vyjednáváních se rozhodla pro řešení, které se opírá o mechanismus, kde se spojí všechny ekonomiky pro to, aby řešili tento problém. Partneři G20, které chtějí, kteří chtějí řešit nerovnováhu a zároveň tedy chtějí udržet současný stav nebo nechtějí, aby se dále zhoršoval. Diskuse na G20 o tomto tématu zároveň ukázala, že my tady jdeme příkladem jako Evropská unie. My přemýšlíme o naší interní nerovnováze a sloužili jsme jako inspirace pro lídry G20, aby to tež se činilo na globální úrovni hlavní indikátory, které eh, naznačují nerovnováhu, hospodářskou nerovnováhu, jsou právě základem nového mechanismu G20, takže zase inspirace Evropskou unii. Mělo by to být zavedeno do poloviny roku 2011. První hodnocení bude na příštím summitu v roce 2011. Teď bychom chtěli posílit tento mechanismus a také zajistit, aby se správně uplatňoval za francouzského předsednictví G20 v roce 2011. Takže naše závěry jsou významné, ale souhlasím s tím, že nyní je třeba si počkat na to, jak se uplatní v praxi. Za druhé, eh, měny a směrné kurzy. Samozřejmě je zde určité napětí, které se musí také řešit. A zase Evropská unie pomohla vybudovat řešení eh, G20. chceme se posunout spíše k, systému, který bude se opírat více o vývoj na, o vývoj na trhu. Eh, pokud jde o měny. Také nechceme eh, konkurenční devalvace a eh, nechceme, aby došlo ke zbytečnému chaosu v směrných kurzech. Zase je to základ pro francouzské předsednictví G20, které se pustí do rozsáhlé reformy mezinárodního monetárního systému. Jsem také rád, že summit G20 potvrdil historickou reformu MMF. Dokonce jsme předčili očekávání z Pittsburghu, pokud jde o nedostatečné zastoupení zastoupení nových ekonomik. Díky otevřenému přístupu evropských členských států eh, díky našim ústupkům a díky schopnosti podělit se o odpovědnost je nyní možné, že MMF má potřebnou legitimitu pro to, aby prováděl nutné změny, zejména zase řešil měnová napětí a nerovnováhu. Nové ekonomiky nyní musí potvrdit, že na oplátku za větší zastoupení jsou ochotny na sebe vzít větší odpovědnost za globální situaci. Také šlo o regulatorní reformu s důrazem na implementaci na G20. Jsme rádi, že byla přijata reforma Bazilej 3 a G20 bude i nadále pracovat na systemicky důležitých finančních institucích. Eh, reformní úsilí G20 bude pokračovat v oblasti jako makroobezřetnostní eh, problémy, shadow banking, eh, integrita trhu, efektivita trhu. A zase Evropská unie je v čele v tomto úsilí a náš eh, vstup je tady velice důležitý. Teď musíme zajistit přísnou a konzistentní implementaci všech těchto závazků podle odsouhlaseného časového rámce, abychom měli rovné hřiště pro všechny hráče. Dostalo se nám ujištění ze strany USA, že i Spojené státy sdílejí naše odhodlání v této věci. Souvský summit také vytvořil novou dynamiku v dalších oblastech. Eh, chceme také bojovat proti protekcionismu na G20. Já sám z toho mám pocit satisfakce. Dosáhli jsme určitého Konsenzu eh, ve prospěch obchodu, dalšího rozvoje a rozvoj jako takový se dostal na pevné místo na pořad dne G20. Chceme v tomto procesu doprovodit další aktivity, které se zaměřují na tedy příspěvky dárců a systém OSN. Chceme dosáhnout rozvojových cílů milénia a to je eh, také v souladu s našimi nejnovějšími návrhy v naší zelené knize Komise o budoucnosti rozvojové politiky EU. Tato zelená kniha je nyní otevřena k připomínkování veřejnosti a těším se také na vstup od tohoto parlamentu. A konečně vítám závazek G20, pokud jde o antikorupční akční plán, také závazek pracovat na energetických tématech a také závazek dosáhnout maximálního možného výsledku na konferenci v Cancunu. Pane předsedo, dámy a pánové poslanci, zájem zástupců podniků a odborů dokazuje, že proces G20 se nyní prosadil jako velké fórum na světě. Já jsem se také zúčastnil <clears throat> G20 Business Summitu, kde jsem zdůraznil význam sociální zodpovědnosti podniku. Také jsem přijala delegaci odborů z Evropy, ze Severní Ameriky, Jižní Ameriky a Asie. <clears throat> A dospěl jsem k tomu, že je nutno dát eh, prioritu zaměstnanosti. Evropa navrhuje integraci, nebo tedy začlenění sociální zodpovědnosti a zaměstnanosti do závěru. Takto se také díváme na příští předsednictví a také na eh, summit v Cannes v listopadu 2011. Musíme okamžitě zaujmout pozici aniž bychom čekali a musíme přispět k tomu, abychom se aktivně podíleli na přípravě programu G20. My jsme připraveni plně podpořit francouzské předsednictví v těchto prioritách musíme mít celou řadu koherentních návrhů, abychom zlepšili stabilitu měny a abychom také omezili volatilitu směných kurzů. Další priorita se týká volatility cen surovin. Komise předloží eh, příspěvek, eh, pokud jde o trh se surovinami, v následujících měsících. Považujeme francouzské předsednictví za jedinečnou příležitost, které musíme využít k tomu, aby se Evropa prosadila, pokud jde o program G20. Evropa zaujme centrální pozici v debatě na světové úrovni a budeme se podílet na poskytnutí odpovědi na světové výzvy. Děkuji vám za vaši pozornost. Děkuji. Barroso. Now we will... Děkujeme. Pane předsedo Barroso a nyní za politické skupiny. Prvním bude pan Goze za EPP. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že mám jednu minutu, pokud se nemýlím. Pane ministře, který se zastupujete belgické předsednictví. Pane předsedo komise, drazí kolegové. Ze všeho nejdříve, pane ministře, bych vám rád řekl, jak jsem si cenil vašeho jasného vyhodnocení posledního zasedání G20. A souhlasím také s vašimi návrhy pro budoucnost. Myslím si, že musíme konstatovat, že výsledky byly dosti slabé. Ačkoliv byla schválena Bazilej 3 a reforma Mezinárodního měnového fondu. Musíme doufat, jak říkala předseda komise, že summit otevře cestu uplatňování ambiciozních eh, návrhů francouzského předsednictví, které jsou ospravedlňovány naléhavostí a složitou situací, která přetrvává. Evropská unie k tomu bude muset přispět, eh, aby mohla prosadit svou skutečnou váhu. Potřebujeme také konkrétní výsledky a souhlasím s vámi, pane předsedo komise, když říkáte, že naši spoluobčané očekávají činy a ne prohlášení. Globalizace ekonomiky a financí vede k tomu, že musíme harmonizovat mezinárodní národní pravidla, protože tato pravidla musí platit. Evropa nemůže být naivní a musí vyžadovat reciprocitu. Děkuji. Pan Bulman za sociální demokraty má dvě minuty, prosím. Vážené kolegyně a kolegové, paní Harms dnes ráno na rozpravě nastínila otázku, proč jaksi jiskra ze summitu nepřeskočí na obyvatelstvo, proč z toho není nějaká větší naděje, nějaký optimismus. A když jsem vám naslouchal dopoledne a i také teď panu Barosovi, panu Rompujovi, tak uh, si dělám trošku představu o tom, proč ta jiskra jaksi nepřeskočí. Uh, podívejte se, ona nepřeskočí ani na druhou stranu sálu. To by bylo samozřejmě lepší, kdyby tady bylo zastoupeno více kolegů. Proč tady nejsou? To je samozřejmě špatně, že tady nejsou. Ale eh, Zase na druhou stranu zase tak eh, mnoho nového by se nedozvěděli, protože nám říkáte věci, které už si 20krát přečetli v novinách stejně a stejně se nevěnujete těm nej, nejdůležitějším otázkám. Co třeba zdaní na finanční transakce? Kolega Schulz se na to ptal několikrát. Kde je odpověď? Není to na pořadu dne G20, nebylo to v Soulu na pořadu dne a já chci vědět proč. Chci také vědět, proč Evropská rada a belgické předsednictví rady říká, že je pro, proč Evropská rada na posledních třech summitech o tom pořád jenom hovořila a hovořila. Hovořila o tom, že by právě měla být daň na globální úrovni a ne na evropské. A proč nevšiml jste si eh, na úrovni rady, že eh, jste celé to téma vmanevrovali do slepé uličky a pak přijde pan Šemeta a kdy tedy předloží to, co po něm chce tento parlament, aby tady byla studie proveditelnosti i na evropské úrovni. Pokud tady přednášíte uh, svoje stanovisko, uh, tak prosím říkejte nebo hovořte k věci, potom tady ten parlament bude plný. Uh, Můžete se zeptat kolegů eh, z rozpočtového výboru, o jaké drobné částky, o jaké nesmysly se musí přetahovat s radou. To přece nestačí. My musíme se bavit o tom globálnějším obrazu a to přesně po vás chceme, aby to neděláte. Děkuji, pane Bulmane paní D. Sarnes na dvě minuty. Já si myslím, že můžeme mít x různých summitů a schůzek, ovšem pokud nebudeme mít společnou politiku, jasnou politiku, tak prostě nezavážíme a v podstatě to bude všechno probíhat pouze spojenými, mezi Spojenými státy a Čínou a my na tom ztratíme. Ovšem, já si myslím, že ta možnost je, zóna, eurozóna má své problémy, potřebujeme energetické reakce na interní úrovni, Mezinárodní měnový fond Eh, prochází velice kritickým obdobím, to je další prvek, problematický prvek, to znamená, že je to i určitá destabilizační situace, nespravedlivá situace, pokud je o konkurenceschopnost. Ovšem, Evropané by měli přijít s novým řádem, měnovým řádem, mezinárodním řádem, který bude založen na jednotě, na uh, účtu, který bude založen samozřejmě na jednotlivých měnách, to znamená chuan, dolar i euro Dále je to, eh, jsou to finanční záležitosti, boj proti daňovým rájům, to ještě pořád nebylo konkretizováno. Dále je to aktivita různých eh, eh, agentur, které zatím ještě nebyly vyřešeny, finanční agentur. Dále pokud jde o trhy s s fosilními palivy, se surovinami, s komoditami. I v této oblasti musíme udělat veliký kus práce. Já si myslím, že jsme přišli například i s, um, s návrhem vytvoření mezinárodní agentury, která by se zabývala těmito surovinami. Samozřejmě, že některé země, některé produk, produkující země Čína um, na tom mají svůj podíl, dochází k různým spekulacím s primárními surovinami, to je amorální, protože navíc ke klimatickým změnám to znamená i riziko uh, hladu v rozvojových zemích. Dále jsou to samozřejmě otázky, které se dotýkají rovnováhy ve světě, spravedlnosti a já Ehm, bohužel se obávám, že francouzské předsednictví nebude úspěšné, pokud do samotného počátku nebude fungovat v rámci uceleného evropského rámce. Děkuji vám. Děkujeme, pan Le Eirak Zague. Jedna minuta. Pane předsedo, drazí kolegové, šíře globální světové krize, naléhavost v oblasti životního prostředí volá potom, aby Evropa aktivně jednala v rámci G20, aby se to netýkalo pouze deklarací intencí. Mezinárodní obchodní organizace nemůže transformovat svět v nějakou kapitalistickou džungli, ale musí uplatňovat normy v oblasti životního prostředí a také se snažit eh, podporovat zaměstnanost. Musí bojovat proti nezaměstnanosti, která zasahuje více než 250 milionů občanů na světě. Měli bychom se postavit proti daňovým rájům a vytvořit systém zdaňování finančních eh, transakcí, také stabilizovat eh, ceny surovin, především v oblasti zemědělských surovin. Musíme reformovat nebo zahájit reformu světového měnového systému a dát novou roli Mezinárodnímu měnovému fondu. Musíme usilovat o trvale udržitelný rozvoj v této oblasti a snažit se vytvořit eh, univerzální měnu, která by se postavila proti dolaru. Musíme přestat se skandály eh, ratingových agentur. Evropa k tomu musí říci své slovo, protože všechny tyto věci se Evropy dotýkají. Děkuji. Děkuji, teď se můžete přihlásit o slovo. Vidím, že pan Papa Nikolás si chce vzít slovo, prosím. Děkuji prohlášení o výsledcích summitu G20 jsou určitě důležitá, ale pokud se nad tím zamyslíme, tak si položíme určitou řadu otázek. Je zde tedy 20 zemí, které upozornili ty, kteří zavádějí nekoordinované politiky na to, jakou dělají chybu. Spojené státy mají jinou politiku na podporu likvidity, některé země naopak eh, v Evropě se rozhodly pro střídmost a pak zde máme Čínu, která hodnocuje svou měnu, takže opravdu nevím, eh, pro koho jsou tato prohlášení určena a co bychom měli si myslet, čemu bychom měli věřit. Já nevím, zda toto prohlášení je skutečně určeno zemím, eh, které nemají na světové šachovnici prakticky žádnou důležitost. V každém případě se zdá, že je zde problém komunikace a komunikace, kterou nyní potřebujeme více než kdy jindy. Děkuji. Otázka, kterou jsem chtěl položit, eh, byla určena panu Barosovi, ale ten tady teď není, takže ji položím belgickému předsednictví. Eh, nyní je možné dělat různé obchodní praktiky, aniž byste narazili na různá pravidla eh, VTO. Eh, I když by se tady, bychom se věnovali otázce devalvace, která může sloužit jako konkurenční nástroj. Pořád je tady ještě otázka s ohledem na EU, nejenom na globální. Takže já jsem se chtěl zeptat, pokud G20 už s tím něco neudělá, s tímto monetárním chaosem, myslíte si, že, eh, že ten systém VTO z toho vzejde bez úhony? Děkuji. Pan Salavrakos. Děkuji, pane předsedo. Summit eh, G20 listopadu nemá výsledky, které by byly hodny tohoto jména. Znovu tento summit eh, ukázal, že je zde dominantní pozice Spojených států a Číny. My máme už od roku 2007 krizi, která byla spuštěna problémy s likviditou na straně amerických bank. Jak víme, americká vláda musela využít nejdříve 750 miliard dolarů a potom také 600 miliard dolarů o několik měsíců později k tomu, aby oživila svůj bankovní sektor. Když se podíváme na Evropu a eurozónu, tak eh, evropské země zůstaly věrny principu měnové stability což ponechalo volné pole působnosti spekulantům. Na úkor některých ekonomik, především ekonomik zemí eurozóny, já navrhuji, abychom se podívali na možnost eh, dát eh, peníze, dát nové peníze eurozóně, například formou eurodluhopisu. Pan Dante má slovo. Děkuji, pane předsedo. Naši spoluobčané od nás něco očekávají. Očekávají reakci Evropy na světovou vládu a řízení. Měli bychom předkládat návrhy, měli bychom být silou, která rozhoduje. Už několik kolegů dnes dopoledne říkalo, že, před, že francouzské předsednictví G20 by mohlo být jakousi příležitostí pro Evropu. Samozřejmě já sdílím tento pocit. Také si myslím, že by bylo vhodné, kdyby i náš parlament byl pravidelně informován o pokroku práce na G20 samotným předsednictvím. Myslím, že francouzské předsednictví eh, snad eh, bude ochotno sem eh, se jít vyjádřit. Myslím, že pane předsedo, vy byste to měl formálně francouzskému předsednictví G20 navrhnout. Děkuji. Děkuji. A nyní, abychom zhrnuli debatu a případně odpověděli na dotazy, dám slovo nejprve panu komisaři Piebalksovi, prosím. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu. k 20 je samozřejmě velice zajímavým uskupením a naše rozhodnutí by měla být společná rozhodnutí. Ovšem, jak už o tom hovořil pan Barroso, i belgické, i belgické předsednictví, celý proces pokračuje nadále. Dále je to záležitost zdaňování finančních transakcí, i když v této oblasti nedošlo k nějakému velkému průlomu, hovoříme o nových inovativních formách financování v rámci francouzského předsednictví. Evropská unie je připravena podporovat práci G20, podívat se na možnost zdaňování finančních transakcí na globální úrovni. G20 funguje na základě vzájemné dohody. Mnoho partnerů G20 v tomto období nesílí náš pohled na problematiku. Ovšem my se budeme snažit dosáhnout koncenzu. Prozatím musíme zajistit jinými způsoby to, aby finanční sektor představoval spravedlivý příspěvek, to znamená například zdaňování finančních aktivit. 7.10. Eh, komise zdůraznila svůj pohled na tuto problematiku a budeme v tom pokračovat. Musíme především zajistit to, aby finanční sektor byl spravedlivým, spravedlivý příspěvek k veřejným financím. Je velice důležité si uvědomit, že i díky pomoci, které jsme, kterou jsme tomuto sektoru dali, by to mělo provést. A myslím si, že všechny tyto možnosti, všechno toto by mělo znamenat eh, další výhody, aby to přineslo um, zisky, aniž bychom podkopali konkurenceschopnost. Samozřejmě, že národní daňové systémy jsou různé, ale neměly by představovat překážku jednotného trhu. Evropská komise připravila dvojí přístup k zdaňování finančních transakcí. Jednak je to daň za finanční aktivity, která je podle našeho názoru nejlepším způsobem reagovat na evropské úrovni zdaňování zisků v rámci finančního sektoru. To by mělo zajistit, aby to bylo zdaňováno spravedlivým způsobem a zároveň přinášelo příjmy. Dále je to tato daň, která podle našeho názoru by neměla, by mnohem méně podkopávala konkurenceschopnost než jiné nástroje, pokud teda ji zavedeme pokud bychom ji zavedli unilaterálním způsobem. Tuto daň bychom ovšem měli podporovat i na globální úrovni, například eh, v rámci globalizovaného finančního sektoru. Tato daň by měla být nejlepším způsobem, jak dosáhnout mezinárodních cílů v oblasti rozvojové pomoci a boje proti klimatickým změnám. Tím že, tím, že si vybereme správné daně a budeme je dobře implementovat, mohli bychom získat velice kvalitní příjmy a zároveň udržet konkurenceschopnost. Evropská komise proto bude pokračovat na, vše, na tomto poli, tak abychom předložili další nové iniciativy i v roce 2011. Prvním krokem je analýza dopadu na, v oblasti zdaňování finančního sektoru, který by pokryl všechny ty body, o kterých jsme hovořili a vezmeme v potaz i analýzy členských států. Bude to analýza dopadu na finanční sektor, pokud jde o nové nařízení, různé poplatky, bankovní poplatky, které, o kterých budeme hovořit předtím, než přijdeme s konkrétními návrhy. Zároveň bych rád připomněl, vážený pane předsedo, to, co je důležité pro G20, jsou i cíle rozvojové politiky a já si myslím, že to je velice dobrý signál, aby tento G, aby tento proces G20 s odhodláním ze strany ev, zemí Evropské unie by mohl přinést užitek v zájmu našich občanů. Děkuji, děkujeme pane komisaři a na závěr pan Šastel za radu. Monsieur le président, monsieur le... Pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové poslanci, na závěr této debaty bych rád nejdříve obecně znovu řekl, <clears throat> že před setkáním G20 jsme jasně mysleli na to, že Evropa chce dospět k přijatelnému výsledku v celé řadě otázek a chceme dosáhnout toho, aby se G20 i nadále aby zůstala fórem, kde se budou řešit konkrétní věci a kde budeme dávat koordinovaný politický impuls globalizaci aby také Evropa, Evropská unie dokázala prosadit svůj hlas v tomto kontextu. Nebudu vám skrývat těžkosti, celá řada z vás eh, hovořila o těchto těžkostech, eh, které Evropská unie měla, aby dostala své roli. Musíme říci, že role institucí byla uspokojivá role tedy těch institucí, které se podílely na tomto summitu. Byl to pátý summit eh, za poslední dva roky. Vytvořili jsme celou řadu společných závazků, které měly pozitivní dopad na hospodářský růst, eh, na světovou měnovou stabilitu, ale je pravda, že práce ještě zdaleka není u konce. A v rámci Unie a v návaznosti na to, co nám vysvětlila komise, pokud jde o bankovní výběry a zdaňování finančních transakcí, Samozřejmě závěry Evropské rady z 29. listopadu eh, října upřesňují, že práce v této oblasti musí pokračovat a to jak eh, vnitřně, uvnitř EU, tak i na mezinárodní úrovni. Pokud jde o výběry, tak je zde rostoucí konsensus eh, v této oblasti, nicméně nebyl vytvořen nebo nebylo dosaženo konsensu pokud jde o cíl a využívání příjmu. Členské státy vytvářejí zatím národní systémy, které jsou navzájem velmi, velmi odlišné. V krátkodobém horizontu je nutno zavést alespoň minimální koordinaci a ze střednědobého hlediska je třeba usilovat eh, o mnohem lepší harmonizaci systému řešení krizí, především na základě legislativních návrhů komise. Na tomto základě říjnová Evropská rada dospěla k tomu, že je třeba více koordinovat různé systémy existujících výběru a rada ECOFIN byla vyzvána k tomu, aby se vrátila k těmto závěrům ve svých říjnových, ne, no, v prosincových závěrech a Evropská rada pořádala radu a tedy ECOFIN aby se podívala na to, jakým způsobem můžeme řešit eh, různé možnosti, jakým způsobem eh, bojovat proti daňovým rájům. A ECOFIN pověřil skupinu na vysoké úrovni, aby se na tyto problematiky podívala. Děkuji. Bejtis. Milí kolegové, uzavírám tuto debatu, ale prosím, neodcházejte, protože teď nás čeká udělování cen. Lux a potom budeme hlasovat. Děkuji vám.